Dear colleagues. Kolegové, prosím. O pozornost začneme. Budu hovořit španělsky, Paolo. Buenas tardes a, a todas y a todos. Dobré odpoledne. Za prvé bych chtěla zde přivítat naše kolegy z výboru Agri, kteří se zapojí do společné rozpravy, která se koná dnes tady spolu s Výborem pro práva žen. Jde o výměnu názorů o zprávě o ženách a jejich roli na venkově. Já myslím, že to je významné téma a naše oba výbory určitě mají eh, řadu námětů, jak zlepšit život, podmínky žen na venkově a také využít jako důležitý potenciál. Vzhledem k tomu, že situace, ve které jsme teď se ocitli, je, že e, na venkově mají konkrétní specifické problémy a často dochází k demografickým problémům. Vylidňují se vesnice a právě proto role žen čím dál a více více je důležitá právě na venkově. A já myslím, že proto to bude velice zajímavé, tato rozprava, která se koná mezi těmito dvěmi výbory dnes. A já nebudu eh, zdržovat, začneme a dám slovo vám, tedy našim dvou zpravodajkám hm, k této zprávě a zaprvé paní Petir, která je zpravodajkou za výbor pro práva žen. Hvala vám, gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně, eh, vážení kolegové, dámy a pánové. Je mi velkou eh, ctí představit vám zprávu o úloze žen na venkově. Těším se na debatu. Chci poděkovat všem, kteří nám pomohli při tvorbě zprávy, zejména asistence Valentíně a, a, a poradkyni EPP Kateřině. Životní podmínky žen na venkově se liší v jednotlivých členských státech, nicméně je eh, typické, že na venkově není dost sociální a komunální infrastruktury a služeb potřebné, eh, potřebných k každodennímu fungování a proto mladí lidé opouštějí venkov. Tento eh, trend má přímý dopad na implementaci Eh, zemědělské politiky a zvyšuje potenciál venkova. Vzhledem k tomu, že eh, rodinné farmy jsou eh, převážně zemědělskými podniky a většinou je řídí ženy, tak si myslíme, že je třeba vyzvat členské státy, aby zavedly podprogram pro zemědělkyně žádný členský, žádný členský stát to zatím eh, neudělal. Ženy na venkově nejsou homogenní skupina. Dělají různé aktivity a proto také zdůrazňujeme, eh, že se eh, starají o, své rodinné členy, mladší i starší, a to často zůstává neviditelné a ovlivňuje to jejich sociální práva. Proto si myslím, že ženské státy by plně měly implementovat stávající právo, aby se vyhnuli eh, nerovnému zacházení ženami a jejich diskriminaci. Ženy na venkově eh, ukazují svoji vícefunkční roli tím, že řeší kulturní identitu, ochranu životního prostředí i eh, výrobu potravin. Zároveň jejich příspěvek je třeba uznat, protože ženy přicházejí s zásadním příspěvkem k sociálnímu rozvoji tady na venkově. Je důležité dát k dispozici finanční instrumenty eh, i ženám na venkově prostřednictvím různých evropských fondů, tak aby se zavedly lepší eh, pracovní i životní podmínky pro ženy na venkově, včetně eh, v přístupu k úvěrům pro drobné podnikatelky a majitelky statku. Je důležité, abychom zajistili trvale udržitelnou tedy eh, trvalou udržitelnost, tak aby eh, zemědělství a venkov mohli eh, i nadále vytvářet potraviny pro evropskou populaci. Toto je tedy úvod do debaty. Děkuji vám, paní Petr. A teď jménem výboru pro zemědělství dám slovo paní Seně Rodriguez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem těm, kteří se mnou pracovali na návrhu této zprávy. Ráda bych se zaměřila na eh, ten právní aspekt, nebo aspekt práv žen eh, žijících na venkově. Když hovoříme o venkovských ženách, tak mluvíme často o různých ženách v různých profesích. Ale jde o to, že na eh, venkově, eh, ekonomika v zásadě stojí na zemědělství a Prava žen zemědělkyň stále nejsou eh, plně uznávána. Takže často máme situaci, kdy nějaká vlastně, žena zemědělkyně není uznávána, například v rodinných eh, farmách, které představují většinu zemědělských podniků Evropské unii. Dostáváme se do situace, kdy eh, ženy zcela eh, postradají ochranu. Například na rodinném statku člověk, který není vlastníkem půdy, nemá zákona žádný eh, příjem a lidé, eh, kdo provozují eh, tu farmu, jsou často ženy. Ale nemají žádné právo na to si nechat zaplatit, protože k té půdě nemají žádný právní, na to nemají žádný právní titul. A pokud dojde k rozluce nebo rozvodu, nebo když žena o manžela přijde, často to vede k tomu, že, eh, že nám eh, v rukou po celém eh, životě, které odpracovali, nezůstane v rukou naprosto nic. Takže na to je třeba se zaměřit. Zejména pokud jde o myšlenku společného vlastnictví u těch rodinných zemědělských podniků podle toho by oba příslušníci tedy toho páru měli stejná práva a povinnosti. Dále bych chtěla hovořit o sociálním eh, zabezpečení na zemědělství. Realita, která existuje v řadě zemích a zemí a samozřejmě hm, závisí to na tom, Eh, jak tam vypadá sociální systém a často eh, jsou to eh, ženy na venkově, které třeba přispívaly, to, ale v, v, v době tedy, kdy pracovali, tak v podstatě jejich práce byla zneužívána a teď na venkově nemají nárok na důchody. Také pokud jde o sociální zabezpečení, další věc, která nám leží na srdci, je, že je to i vzhledem ke krizi. Opět může nastat situace, že eh, ženy mm, mm, eh, budou extraženy, které vůbec eh, ne, nejsou součástí sociálního zabezpečení. Proto bychom tam měli něco takového dát a tak, aby bylo možné začlenit ženy do sociálního systému eh, podle eh, příjmu, který má daný zemědělský podnik nebo hospodářství. A dále další důležitý aspekt pro ženy na venkově, tedy pro zem, zem, ženy v zemědělství, to se týká veřejných služeb. Veřejných služeb proto abychom jim pomohli eh, pečovat o eh, starší členy rodiny. Samozřejmě, i když to není jejich povinnost, ale eh, v podstatě ženy mají takovou roli a cítí takovou odpovědnost pečovat o dospělé hm, hm, osoby, o výchovu dětí a často na venkově neexistují žádné takové služby, které by jim v tom pomáhaly. Také je důležité právě pro nás, tedy pro ženy na venkově, aby eh, v rámci těchto veřejných služeb, aby se také zvážila nutnost mít konkrétní specifické služby pod které by podporovaly ženy eh, v případě domácího násilí anebo v případě tedy mačistického násilí anebo také veřejné služby eh, na, pro prevenci násilí na ženách. To jsou určité základní aspekty, mm, které více méně eh, figurují v tomto návrhu zprávy, ale eh, poněvadž jste, mm, máme omezený prostor, tak bych velice ráda, aby vy jste přispěli a pozměňovacími návrhy tento dokument obohatili, tak, aby nakonec tato zpráva skutečně eh, E, zviditelnila situaci žen na venkově obecně a především žen v zemědělství. Děkuji. Děkuji. A paní Senra, a nyní máme zde debatu. E, začneme s tínovými zpravodaji z obou výborů a jako první má slovo paní Erras Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve chci poděkovat obou zpravodajkám za jejich práci. Vůbec to nebylo snadné, určitě se dohodnout, eh, protože my jsme odlišné výbory, tedy eh, výbor pro práva žen a pro zemědělství. Tak děkuji za to. Já jsem si přečetla hm, tuto, tento návrh a chci více zdůraznit některé oblasti. Například eh, Eh, uznat lépe eh, práci žen, lepší uznání jejich práce. Zde k tomu já předložím pozměňovací návrhy a budu chtít, aby zde mm, existovaly služby i proto, aby ženy mohly lépe sladit eh, rodinný život a práci mm, na venkově mm, tak tam je to komplikovanější daleko než ve městech. Eh, kde žijeme většina z nás tedy. A potom mm, mm, zde na venkově eh, mm, zde eh, život žen je určitě těžší právě při tom sladění s rodinným životem, je to horší než u mužů. Je třeba i zviditelnit roli, roli žen na venkově a například hovořit o asociacích žena, žen a o jejich práci, které tyto asociace E, se e, snaží právě o toto zviditelnění a bez nich asi by ten jejich úděl byl daleko horší. A dále je třeba i mm, e, podporovat sociální rozvoj vesnice. Zde je třeba i zmínit třeba nové technologie. A tyto technologie, nové technologie podporují eh, ženy v jejich práci. Eh, otevření nových trhů například, to je zásadní proto, aby žena, která má třeba nějaký obchod eh, nebo chce tedy si otevřít živnost, tak aby mohla se otevřít světu a hledat nová odbytiště právě prostřednictvím nových technologií. Hm, takže tady hm, odtud mohou plynout velké hm, příjmy, prostředky. Potom také zde ženy by měly být více zastoupeny v těch našich programech rozvoje venkova, proto zatím tam ženy nejsou tak zastoupeny právě v, tomto, eh, v těchto programech. A dále, zcela samozřejmě respektuji subsidiaritu členských států a jejich rozhodovací pravomoci, ale myslím si, že mm, zde třeba e, sdílené vlastnictví těch e, zemědělských hospodářství. To je velice důležité, aby také měli vlastnické tituly, protože často nemají e, vlastnický titul a jsou diskriminovány potom. Takže zde, členská, zde by Evropská unie to měla zdůrazňovat a vysvětlovat, dělat osvětu, jaká je situace žen a zajistit, aby ve všech členských státech byla přijata v tomto legislativa. Dále, myslím si, že i podporovat, podporovat vzdělávání všech mladých mladých lidí, ale především žen, protože ženy často mm, mm, na venkově eh, mm, Eh, potřebují pomoc třeba ze strany jiných žen, eh, které jsou tedy vzdělány a které mohou pomoci tedy zahájit třeba svoji živnost nebo eh, působit v cestovním ruchu na venkově, protože zde často i ženy mají ty různé projekty podpory turistiky na venkově, to třeba podporovat. A já myslím, že to je fakt, ženy jsou asi tomu lépe uspůsobené. Dále myslím si, že je třeba i Eh, podporovat i přístup k úvěrům, mikroúvěrům právě pro ty ženy, které chtějí začít podnikat na venkově, poněvadž toto by byla eh, eh, cesta, jak tedy podporovat potenciál žen v této oblasti na venkově. A, hm, takže já předložím návrhy v, tom, v této linii a ještě jednou chci poděkovat zpravodajkám. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji, paní Erans. A nyní má slovo paní Wifrit. Wifrit. Děkuji. Především chci poděkovat zpravodajkám za eh, práci na této zprávě. Je to zpráva, která se dotýká dvou odlišných aspektů. Jsou to dvě eh, stránky stejné mince. Týká se to žen v zemědělství. Za prvé, asi je to otázka spojená s eh, ženami podnikatelkami v zemědělství, tedy vše Eh, všechny ty ženy, které eh, začínají podnikat, eh, vydělávají v zemědělství a Samozřejmě, ale často jsou to zároveň samozřejmě manželky, matky, takže a zároveň i podnikatelky, takže možná ty ženy se rodí již s touto povinností, ale třeba hovořit o této roli a, a o mm, ekonomickém e, přínosu žen na venkově. A potom zde máte e, ženy, které působí v zemědělství jako e, členky rodiny, která má nějaké hospodářství. Tady to není tak jasně vymezené a samozřejmě přispívají ekonomicky, společensky, sociálně přispívají v tomto společném hospodářství. O tom hovořila kolegyně. Dále to mm, tedy ta druhá kategorie, to znamená ženy podnikatelky v zemědělství. Takže jste bych chtěla zdůraznit eh, tuto jejich roli a já zcela eh, toto podporuji, je třeba se snažit především o jejich integraci, mm, protože je třeba mm, více podporovat eh, podnikatelského ducha žen a nejenom jich, tedy všech, které pracují v zemědělství. Možná mm, by to ale bylo příliš limitativní, kdybychom se podívali na roli žen pouze jako na roli, která je spojená s rodinnými hospodářskými podniky, s rodinnými podniky, protože tady navíc my ani nemáme údaje. Já myslím, že je třeba zaprvé pracovat na eh, datech, abychom měli data to, na to musí pracovat komise členské státy. To znamená periodicky monitorovat, kolik žen podniká v zemědělství, to je nezbytné, abychom si udělali i představu o velikosti jejich zemědělských podniků o jejich činnosti. A je třeba ale udělat i krok zpět, protože pokud eh, naším cílem je emancipace a to znamená transformovat eh, ženy eh, v, v skutečně subjekty, ženy tedy osoby, fyzické osoby, které mají svá práva, vlastnická práva, tak na to potřebujeme údaje. A potřebujeme i údaje třeba o počtu eh, mladých lidí, kteří eh, chodí do, nebo navštěvují různé ty zemědělské školy. A je třeba, aby členské státy podporovaly tuto profesionalizaci, profesionalizaci žen v zemědělství. Pokud chceme, abychom zviditelnili jejich roli, tak je třeba, aby měli rů, nástroje, aby mohli růst v zemědělství v tomto sektoru a ne, aby tam pouze pracovali jako mm, mm, členky eh, nějaké zemědělské eh, farmy rodiny. Aby měli svá práva a, a i tak, aby mohl díky něm růst tento sektor. Několikrát jsme zdůrazňovali, že růžové zemědělství bude udržitelnější, bude mm, více respektovat biodiverzitu, tudíž eh, podnikavost žen. To je to, co je třeba podporovat. To znamená, aby ženy se dostávaly do vyšších manažerských funkcí a řídili tyto zemědělské politiky, pod, eh, zemědělské podniky, aby měli přístup k půdě, k úvěrům, k inovacím a politiky, které jsou spojeny s rolí žen eh, v rámci těchto podniků. To je nezbytné. Členské státy by měly tedy uh, Eh, skutečně přijmout opatření, která budou eh, eh, uspůsobena danému kontextu. Jak ji řekly zpravodajky, takže zde je neustále podporovat i sociální práva žen, které pracují v zemědělství, ale velice často tam pracují bez smlouvy a je třeba, aby ženy v zemědělství měly jasnou roli, abychom profesionalizovali jejich roli. A mm, ženy svědčím tímto vědomím, budou moci tedy nabývat majetek, být vlastnit eh, vlastní nábyt, majetek a to je zcela zásadní. To je třeba podporovat a eh, místní orgány by měly také toto podporovat. A podle mě i mm, zde je, mm, je třeba, aby eh, skutečně v těch rodinách, aby se předávaly ty podniky, ale aby ty děti eh, se profesionalizovaly, aby studovali a aby tam přinášeli potom eh, rozvoj a inovace do těch rodinných zemědělských podniků. Eh, je třeba tedy mít eh, motivující mm, eh, politiky, které budou zlepšovat i jejich jaksi sociální, mm, mm, sociální zabezpečení, protože zatím, pokud jde o ženy, tak to není pozitivní. Profesionalizace, přístup k úvěrům, přístup k půdě, to jsou všechno opatření, která je třeba upřednostňovat na to samozřejmě platí pro muže i pro ženy, ale vzhledem k realitě, tak eh, zjišťujeme, že eh, zemědělství bohužel tam existují obrovské rozdíly pořád ještě. Tak proto potřebujeme specifická opatření. Děkuji, děkuji, pan Tarabela. A, eh, takže ráda bych, aby stínoví zpravodajové hovořili nedéle než tři minuty, abychom mohli respektovat nám přidělený čas. A i média minutu a půl. Vážení kolegové, stejně jako kolegové, kteří už eh, se vyjádřili přede mnou, já bych chtěl eh, poděkovat eh, oběma zpravodajkám, protože odvedli dobrou práci. Já si myslím, že teď potřebujeme řešit ty překážky, se kterými se potýkají ženy v zemědělských venkovských oblastech. Ukazuje se, že musíme zapracovat na infrastruktuře jak veřejné, tak sociální přístupu k půjčkám, zapracovat na mm, mm, vlastně nové technice, technologii a tak dále. Také Vím, že jste tady hovořil o přístupu ke vzdělávání a zastoupení žen v různých typech eh, veřejných organizací a asociací, tak aby se mohli podílet na rozvoji venkova. A já si myslím, že musíme ještě mm, zdůraznit čtyři důležité věci. Nejprve ten rozdíl v platech mezi muži a ženami, které existují i právě v těch venkovských oblastech, tam vlastně tam může být rozdíl až 10 když se podíváme na ty nejnovější statistiky. Eh, za druhé, eh, nerovný přístup ke vlastnictví zemědělské půdy pro ženy. Eh, tady už se ukazuje podle těch zpráv a informací, které máme k dispozici, že bychom měli opravdu zlepšit, protože ženy jsou vlastně tlačeny, nuceny do toho, aby byly to pouze spoluvlastníky takže tady se vlastně jim zabraňuje ve větší možnosti, ve větším ekonomickému rozkvětu a tak dále. My už jsme tady vlastně v Belgii na této věci zapracovali a mělo by dobré, kdybychom se nechali jim Belgii inspirovat a mm, zařadili to do mm, společné zemědělské politiky. Na třetí Měli bychom se zaměřit na eh, definici eh, rodinného zemědělského hospodářství a také usnadnit ženám eh, přístup ke vzdělání. A čtvrtý bod je podporovat opatření na diverzifikaci, tedy přímý marketing nebo agroturismus, protože si myslíme, že to jsou aktivity, které mohou přinést ženám dodatečný příjem. Samozřejmě ne všechny se do toho budou chtít pouštět, ale pokud jsou tady ty, které budou, tak si myslím, že by to mohlo trošku vyvážit tu rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Děkuji. No, máximo dos minutos. Muchas gracias, señor la palabra la señora Ballina. Děkuji, paní Ballina. <laughs> Muchas gracias. Eh, sumarme al agradecimiento. A la... Já chci poděkovat obom zpravodajkám, samozřejmě, eh, protože my velice pozitivně vidíme tento návrh zprávy a já chci poděkovat eh, za to, že jste tam dali i odkaz na to, že je nutné, eh, abychom měli specifické opatření pro oběti násilí na venkově a Eh, samozřejmě my za GUE předložíme pozměňovací návrhy s cílem tedy zde zmínit určité otázky, které jsou podstatné pro naši frakci a které se týkají dopadu hospodářské krizi, krize, což má devastující dopady na nezaměstnanost, na exodus eh, a to se dotýká především žen. A teď k prekérní pracovní podmínky žen na venkově to se zhoršilo právě. I mm, zde je ten problém třeba se vlastnictvím farem. A v tomto smyslu si myslím, že je třeba, abychom apelovali na členské státy, aby eh, propagovali, prosazovali lepší přístup k půdě pro ženy na venkově, ale nejenom prostřednictvím vlastnictví půdy, ale také prostřednictvím eh, Eh, eh, eh, družstevního vlastnictví, tedy i prostřednictvím práva na užívání půdy. A potom zde máme i otázku těch uprchlíc a migrujících žen, které pracují v zemědělství. V našich návrzích především i Eh, se vyjádříme k těm obchodním dohodám, které teď se vyjednávají, ať je to CETA nebo TTIP, eh, či eh, dohoda s Mercosurem, protože to skutečně nám dělá starosti, protože to nám ještě zhorší potravinovou soběstačnost Evropy. Takže to chce QS zdůrazňovat a budeme ještě teď chci jednou poděkovat zpravodajkám a budeme velice vstřícní. Děkuji. Děkuji. Pan Masejtis má slovo. Muchas gracias. Primero me gustaría... Děkuji. Já chci poděkovat eh, zpravodajkám, paní Petir a paní Senra, protože souhlasíme eh, s duchem zprávy a samozřejmě i eh, souhlasíme s tím, že Eh, eh, ženy eh, mají pořád ten stejný problém s tím, že hlavními vlastníky těch farem a půdy jsou muži a často ti přijímají tedy rozhodnutí. A ženy dělají ty méně viditelné úkoly a práce a, a my tedy přiložíme v tomto pozměňovací návrhy a chceme tam doplnit určitou, určité dimenze a obohatit tuto zprávu, protože stávající zemědělský model je tedy spíše ten intenzivní model a Navíc ještě se to posílí, zhorší tedy obchodními dohodami, jako je CETA a TTIP. A já si myslím, že tento typ modelu Mm, přispívá právě k té nerovnosti. Víme, že ten průmyslovo-zemědělský model ten zhoršuje nerovnosti, eh, protože ty původní investice, počáteční investice, které je třeba, třeba na nákup chemikálí a podobně, takže to vždycky mají pod kontrolou muži. A je třeba tedy proto začít jednat o ekologickém zemědělství, které bude mít právě menší tyto náklady a ve finále to bude mít větší přidanou hodnotu. Na druhé straně jde o zdraví, protože používání pesticidů či chemických hnojiv to také e, způsobuje tedy třeba samovolné potraty u žen a podobně. Dále jsou zde studie, které jasně říkají, že e, ženy tedy mm, jsou eh, úspěšnější v těch malých eh, eh, ekologických farmách, ale mohou obchodovat pouze lokálně. Proto je třeba přijít k takovému udržitelnému zemědělskému modelu, který zatím víme je neudržitelný a nerovný. Proto je třeba eh, jít eh, cestou k ekologickému zemědělství. To musí být naše společná politika a i díky tomu budeme podporovat rovnost mezi pohlavími prostřednictvím i financování ekologických projektů, vzdělávání a víme, že tento model bude tvořit pracovní místa více než ten průmyslový zemědělský model. Takže to je ten správný záměr podle mě. I používání chemikálí, pesticidů a eh, hnojiv, tak eh, to je špatné. Je třeba eh, používat metody méně, méně intenzivní, které budou respektovat zdraví lidí, včetně těch žen, které tam pracují. A je třeba i mít nové modely místních samozpráv a řízení, tak aby tam více pronikaly ženy a mohly spolu rozhodovat. Dále, kromě této agroekologické dimenze, tak chci zdůraznit čtyři body. Za prvé, nám se zdá, že je třeba, aby násilí na ženách, to je zmíněno ve zprávě, ano, ale třeba, aby to mělo zvláštní odstavec, protože tady se to směšuje eh, s tématy, jako jsou dopravní obslužnost, ne. Eh, takže to je přece úplně jiná věc. Eh, takže je třeba, aby to mělo zvláštní váhu. Dále eh, bychom chtěli více rozvinout eh, roli veřejných služeb na venkově, například doprava, vzdělávání, zdravotnictví, protože ženy také potřebují mít stejné příležitosti. Souhlasíme s tím, že je více mít k dispozici data, sbírat data, údaje o roli žen na venkově čísla o té neviditelné práci, o dopadu programu a projektu mm, mm, na, eh, o roli žen v ekozemědělství. A závěrem chci říct, že je třeba zlepšit také i pracovně právní ochranu žen, chránit jejich práva Eh, usnadnit jejich přístup k úvěrům, eh, tady jsem hovořila o mikrouvěrech například, a i tedy eh, více uznávat tu jejich neviditelnou práci a aby měli také oni, tedy oni ženy přístup k vlastnictví půd, půd, půdy. Děkuji. Pan Selimovič má slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Dříve poblahu přeji Marianě Petr a kolegyně Sendře eh, za eh, dobře odvedenou práci. Myslím si, že ta představa je dobrý zákaz, eh, základ pro další práci. Role žen ve společnosti se ve všech zemích EU zásadně mění, zejména pokud jde o jejich příspěvek v zemědělství. Nicméně ten jejich příspěvek nikdy nebyl doceněn, vždycky byl podceněn. Stále jsou tady velké nerovnosti mezi muži a ženami, eh, které už Evropané nemohou přijmout. A proto je třeba eh, zdůrazňovat eh, to, jak se ve zprávě hovoří o multifunkčnosti zemědělství. Nejenom tedy výroba a potravin, ale také eh, inovativní přístupy pro mm, poskytování služeb. To může eh, zabránit exodu lidí z venkova. Koncepce multifunkcionality souvisí eh, s tím, aby, že je důležité, aby se ženy zasazovaly aktivně o Eh, svoji rovnost o řádné eh, zastoupení svých zájmů v eh, zemědělských orgánech tak, aby rozhodování probíhalo z hlediska žen i mužů. Rozhodování o farmách je dnes příliš mužské. Nové eh, chytré a trvalé udržitelné zemědělské činnosti eh, jsou eh, prostředkem k tomu, aby, země, aby venkov byl atraktivní život, místo pro život žen, místo pro kde bude v efektivní zdravotnictví špičková infrastruktura tak, aby se zde dalo špičkově žít. Rád bych řekl, jak to dosáhnout. Je velice důležité eh, uznat, že eh, eh, uznat společné vlastnictví tedy zemědělských podniků mezi muži a ženami, jak se hovoří v odstavci 4, ale musí být tady být ambicioznější. Některé věci jako inovativní podnikatelské činnosti, tam si myslím, že je třeba podpořit plně zapojení žen do plánování. To je základ budoucího rozvoje, eh, úspěchu. Podnikatelské aktivity eh, žen jako agroturistika, eh, transformace a obchod se zemědělskými produkty, tradiční řemesla a tak dále, mohou být obrovskou inovací toho tradičního podnikání. Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval s eh, zpravodajkám za dobrou spolupráci a podporuji, že podáme eh, v duchu předchozích poznámek pozměňovací návrhy. Děkuji a eh, teď paní Žnanská a zastínové. Paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Řeknu to stručně protože prvotní výměna názorů už proběhla. Takže bych se držela jenom tohoto textu zprávy. Chci poděkovat oběma zpravodajkám za, myslím, velmi dobrý základ. Ženy eh, žijící na venkově nejsou homogenní skupina, protože jejich postavení povolání přínos společnosti se mohou lišit. To je začátek té zprávy a v tomto duchu bych ráda předložila několik pozměňovacích návrhů. Je pochopitelné, že velká část textu se, změn, se věnuje zemědělství, i když e, naše pozornost se zaslouží i jiná odvětví. Už se tady hovořilo o cestovním ruchu nebo o podnikání. Nesmíme ale zapomínat e, také e, na ženy, které dojíždějí za prací do měst, eh, které se aktivizují na eh, místní úrovni jako političky nebo aktivistky. A také bych přišla s několika pozměňovacími návrhy, pokud je o ženy se zdravotním postižením nebo ženy starající se o rodinné příslušníky se zdravotním postižením. Takováhle explicitní poznámka by ve zprávě měla být eh, uvedena na venkově, alespoň u nás na Slovensku je velký problém s zajištěním sociálních služeb. Máme se v čem zdokonalovat. Také bych rád eh, dá, aby tam byly konkrétně zmíněny eh, romské ženy. Eh, na Slovensku ty ženy žijí na venkově a čili nesmírným problémům. Celkově si ovšem myslím, že ta zpráva je velmi dobrá a těším se na další spolupráci. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně už tady odvedla většinu práce a já se teď nesnažím dokončit to, co ještě třeba. Teď tedy rozprava jednotlivých poslanců a paní Kostinger bude hovořit jako první. Děkuji, pane předsedo. I e, já bych e, ráda e, se připojila k díkům a zpravodajkám. Řada z toho, co zde bylo předloženo, si myslím, že je velice dobré. Na výboru pro ženy už jsme se bavili o tom tématu a myslím, že zde, a tady zde jméně potrhuji práci paní kolegyně Petr, že zde už eh, se tady probíralo toho hodně a ráda bych výslovně toto podpořila. Myslím si, že ten, kdo se eh, seriózně eh, zasazuje za rovná práva žen na venkově, musí požadovat různá opatření. Například neustále se opakuje to tež, a sice, že Evropská unie nemá kompetence. Víme, že sociální politika e, se řeší na, se subsidiárně, to znamená, zodpovídají za ani členské státy. Samozřejmě i vždycky se na to může poukazovat a volat členské státy k činnosti. Nicméně je důležité zabývat se tím, jaké pozitivní aspekty už e, ženy na venkově, e, jak jim, jak jim pomohou a proč eh, ženy eh, dále chtějí eh, žít na venkově především. Potom je tady otázka digitalizace, která přináší možnost toho, aby mladé ženy začaly nezávisle podnikat na venkově a nebyly závislé na městských strukturách. Tím se jim nabídne opravdu skutečná perspektiva. I v oblasti rozvoje venkova a fondu rozvoje venkova druhého plíře eh, myslím, že už máme eh, řadu opatření, která eh, přesně se zaměřují na tuto cílovou skupinu žen, ať už jde pokud jde o informační opatření, transfer pozná, poznatků, rozvojovou pomoc a tak dále. A pokud jde o rozvoj, tedy o úlohu žen na venkově, tak bychom eh, se k tomu měli postavit pozitivně. Otázkou je, pro koho to tady eh, píšeme. Když ho neustále hovoříme o eh, negativních věcech, tak to bude těžké, abychom vytvořili určitý pocit, že ženy jsou nejdůležitějším pilířem venkova. A na tom se, myslím, všichni shodneme. Také je důležité, abychom se zaměřili na inovační eh, rozvojové koncepty a eh, roli eh, žen v zemědělských podnicích. Tady je ta situace opravdu odlišná ve členských státech. Hodně to také souvisí s národní legislativou, s dědickým právem, s vlastnickým právem a tak dále. Tady je třeba se zaměřovat na ty pozitivní věci, tak abychom do budoucna viděli um, řadu mladých žen, které se usídlí na venkově, protože já si myslím, že tak je to správně a, a takhle a budeme v tomto duchu z publiky podporovat. Já vám děkuji. A teď pan poslanec Egnu. Já myslím, že paní Kistinger eh, tady říkala dobrou věc. A jsou věci, eh, které jsou v pravomoci ženských státech a eh, vlastnictví půdy je jedna věc a sociální politika je druhá věc. A, a tento výbor si může říkat, co chce, ale nemá pravomoc tohle měnit ve členských státech. Je docela zřejmé, že členské státy se nesmírně liší, pokud jde o nakládání se ženami na venkově. Poslouchal jsem tady Marka Tarabelu, který myslím už odešel když tady hovořil o, odlišných platech. Já to nevidím u nás eh, v naší eh, zemi, eh, v, na venkově, v zemědělství. Já platím ženám ve svém zemědělském podniku stejně jako mužům a myslím, že je to tak i jinde v Británii, ale kdysi to tak bylo. A bylo to 100 tedy eh, byly to 100-kilové eh, pytle, ne 50-kilové pytle. Já si pamatuju eh, hodně velké balíky sena, které bylo třeba vidlemi vyhazovat na valník a ženy to prostě nezvládaly, ale muži ano, takže dostávali placeno víc. Takže takhle tehdy to bylo spravedlné, spravedlivé a teďko to určitě není, ale opravdu to vycházelo takhle ze selského rozumu, ty platové rozdíly. Potom, eh, jak jste říkali, eh, peníze z druhého pilíře, eh, konkrétně ženám, to by hraničilo s diskriminací. Vy byste mohli říct, mladí zemědělci to dostávají a taky, nejs, taky se liší od starých zemědělců. Ale my jsme všichni jednou byli zemědělci mladí, ale já jsem nikdy nebyl žena. Takže tady je třeba být opatrní, abychom něco nediskriminovali a neobrátili to opačným směrem. Tady máte extrémní příklad, kdy žena, která zdědila 500 hektarů, eh, požádá o eh, grant eh, podle druhého pilíře, Ehm, protože je to žena a zatímco muž, eh, který zdědí 50 eh, hektarů, to nedostane, protože je to muž. Takže musíte velice pečlivě eh, uvažovat o tom vydat se touto cestou. A potom jste hovořili o hm, tom, jestli zemědělství je profese. Není to profese, je to obchod, prodáváte, kupujete vstupy a prodáváte výstupy a musíte se postarat, aby ten rozdíl mezi tím byl pozitivní a negativní. A myslím si, že je zavádějící hovořit o zemědělství jako o profesi. Ukazuje to eh, dluhy, eh, účetní, eh, poradce, než to zemědělství nic takového není. To je obchod a někomu nemůžete, někoho, někoho prostě nemůžete naučit chytře prodávat nebo kupovat. To prostě máte nebo nemáte v sobě. Teď pan poslanec Flanagan. Thank you very much. Uh, very interesting. Ano, děkuji. Je to velice zajímavá zpráva. Myslím si, že bychom o tom nejenom měli mluvit, ale mělo by se skutečně s tím něco udělat, jak říkali tady kolegové. Kolegové také mají pravdu, většina z toho nespadá na pravomoci EU. Ale je tady něco, v čem něco udělat můžeme. A to je například eh, ta úspornost která nastala po krizi. E, například já pocházím z oblasti, kde nám bylo řečeno, že si prostě nemůžeme dovolit e, porodnický, porodnické oddělení v nemocnici v naší oblasti, což je to zvláštní. A pokud chcete jako žena začít podnikat zemědělství, tak e, asi budete ráda, když budete mít nemocnici někde na blízko. A ne, že budete dva a půl hodiny dojíždět někam do nemocnice protože to asi nepovzbudí vůbec nikoho. Proč se vlastně uzavřeli eh, ta oddělení? Bylo z toho důvodu, že eh, ten důvod nebyl, že by se lidi přestěhovali z, venkov, z venkovských oblastí, bylo to politické rozhodnutí. A já si kladu otázku, jak můžete mm, očekávat od těch lidí, že budou v těchto oblasti žít, když jim neposkytnete takovéto základní služby, jako například eh, dostatečné ošetření v nemocnici. Děkuji. Děkuji. Pan Des. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji všem, kteří se podílí na této zprávě. Já bych chtěl eh, za frakci poděkovat eh, paní zpravodajce a naváže na kolegyně Kristin ta situace v jednotlivých členských státech vypadá opravdu různě a zemědělská politika je do velké míry národní záležitostí. Já už v 90. letech jsem byl v německém Bundestagu, kde jsme přepracovávali zemědělské zákony a tehdy jsme se vlastně rozhodli ve spolupráci s ostatními demokratickými stranami, že musí být povinné e, pojištění pro ženy, které pracují v zemědělství. E, a mm, ty ženy se tenkrát zlobily, protože to znamenalo, že musí platit povinný příspěvek, protože samozřejmě stát tomu mm, přispíval také částečně, ale vyžadoval se příspěvek i z jejich strany. A když teď spojím mm, komunikuji s těmi ženami, které se v 90. letech stěžovaly, tak dnes jsou rády, protože díky tomu získávají důchod, pobírají důchod. Takže já si myslím, že tady to rozhodnutí musí padnout na národní úrovni tak, abychom vlastně zajistili ze sociálního hlediska ženy v zemědělství. A k tomu příspěvkům, které tady zazněly, eh, k venkovským oblastem. Ta situace v Evropě opravdu je různorodá. Například v tomu Bavorsku. Mám nezaměstnanost o výši 1,7 a eh, je důležité, abychom vlastně i my v Bavorsku si vyřešili naše problémy. Ne, ne, nemá smysl stěžovat si vlastně na ostatní, nadávat pouze na Evropu, Evropskou unii a tak dále. My musíme zapracovat místně tak, aby zemědělství mělo nějakou budoucnost a aby eh, se i v zemědělství počítalo se, země, se ženami, protože ti jsou schopni přinést velký příspěvek a mm, zajistit to, že zemědělství bude do budoucna fungovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já si myslím, že již jsme eh, v podstatě zde nastolili většinu eh, těch otázek. Já myslím, že eh, důležité v této zprávě je, abychom byli schopni provést takovou diagnózu situace žen na venkově je jisté, že zde mohou být velice evidentní rozdíly podle toho, kde se nacházíme, ale jsou zde určité otázky a problémy, eh, které jsou společné a mm, v podstatě všude. Otázky týkající se sladění rodinného a pracovního života, otázka eh, usnadnit přístup k veřejným službám, eh, proto abychom udrželi populaci na venkově a potom je třeba, abychom byli schopni provést diagnózu, jaká je situace žen e, na venkově. Také i zde se hovořilo o otázce kompetencí. Já myslím, že je třeba si uvědomit, že jaké jsou ty kompetence, Mm, evropských institucí. Ano, ale také třeba i mm, si připomenout zde ve výboru, že rovnost mezi muži a ženami to je základní hodnota v EU, tudíž je třeba prosazovat politiky zde z evropské úrovně, aby se tento princip rovnosti mezi muži a ženami naplnil. A já si myslím, že zde my eh, bychom měli mít možnost eh, doporučovat členským státům otázky, které podle nás mohou eh, podporovat tuto rovnost mezi muži a ženami. Takže my se v tomto smyslu máme možnosti a mm, tedy v legislativě a je třeba i pokud ta legislativa se nepodaří, tak i vydávat doporučení členským státům, tedy aby podporovali a jak by měli podporovat e, tuto rovnost, to je velice důležité a je třeba to dát do zprávy. I zde já jsem si jistá, že e, jako e, budeme schopni Eh, eh, se na tomto dohodnout a spolupracovat. Děkuji. Děkuji, nevidím, že by se někdo eh, další z vás hlásil o slovo. Takže dáme slovo zástupci Evropské komise. Pokud tady chcete se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, prosím. Grazie Presidente. Eh, non aggiungerò oh, molto a quanto... Takže zde jsme slyšeli hodně a eh, ty zde eh, samozřejmě i mm, komise víceméně se stotožňuje zde s eh, většinou témat, která zde zazněla. Já myslím, že my zde máme nástroje, politické nástroje, které by mohly být velice efektivní, pokud členské státy a kraje to budou chtít. A tudíž si myslím, že by bylo velice spravedlivé zde upozorňovat kraje, že takové nástroje existují. Především máme zde politiku rozvoje venkova a mm, mm, zde existují velice zajímavé příležitosti, jak zlepšit podmínky života žen na venkově, proto aby i venkov se stal atraktivnější. Například, jak jsme slyšeli, investovat do základních služeb, školství, do lidského kapitálu, podporovat rozvoj zemědělských podniků na venkově Mm, s tím, že i ženy by měly vlastnická práva k těmto podnikům. To určitě jsou cíle, se kterými se kterým lze jasně souhlasit. Já bych, paní předsedkyně, pane předsedo, řekl, já mám takový sen. A to je, že se situace zlepší eh, díky digitalizaci. Ano, to také tady zaznělo. Já si myslím, že digitalizace může změnit eh, příležitosti, které ženy na venkově mají. A tudíž i v tomto smyslu musíme eh, na to apelovat. A poslední věc, pane předsedo, finanční nástroje, které máme na rozvoj venkova, také mohou pomoci vyřešit problémy s úvěry. Eh, i tedy s ekonomickou činností žen. Eh, a bychom mohli tedy je skutečně reálně podporovat finančně. Ano, děkuji. V takovém případě dáme slovo spolu s pravodajkám. Prvně paní Senra. Bueno, pues creo que no hay mucho más. No, myslím, že tady asi není moc co dodat. Chci poděkovat vám za všechnu tu rozpravu, chci poděkovat za velkou účast a myslím si, že tady jsou aspekty v této zprávě, mm, kde existuje velký souhlas a ještě bych tomu řekla, že doufáme, že přispějete hodně, bude hodně pozměňovacích návrhů, abychom obohatili tuto zprávu a já osobně asi k tomu již nic nemám co dodat. Děkuji. Zatím. Chvala vám děkuji. Další paní spoluzpravodajka. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se do debaty zapojili. Děkuji také všem, kteří předložíte pozměňovací návrhy. V rozvoji ve Fondu pro rozvoj venkova eh, je sice vyčleněná část pro, pro ženy, ale je pravda, že ta část nebyla ještě implementována členskými státy. A pokud jde o kolegy, kteří se ptali na využívání toho programu, tak tady jsou dvě podmínky. Za prvé nediskriminace a za druhé rovné zacházení. Takže pokud by nějaký takový program v členském státě vznikl, určitě nebude nějak, žádným způsobem škodit mužům, protože ta jedna z těch podmínek je rovné zacházení. Pak tady zazněly připomínky k tomu, k čemu má vlastně EU kompetenci a k čemu ji nemá. My se snažíme dodržovat zásadu subsidiarity. Jsou tady oblasti, kde jsme identifikovali problémy, a potíže, takže my pouze vytváříme pro tyto oblasti doporučení. My si moc dobře uvědomujeme, že nemůžeme zasahovat do kompetenci členských států. Ale v případě, že jsme i v té oblasti, ke které nemáme kompetenci, nějaký problém identifikovali, tak by bylo dobré, aby k tomu alespoň proběhla diskuze. A jsou tady také nějaké, některé pozměňovací návrhy, které dle mého názoru e, jdou dál, než je oblast působnosti, než je rozsah našeho stanoviska. Myslím si, že by ta oblast byla příliš široká, pokud bychom začali řešit e, obchodní dohody a akty v přenesené pravomoci nebo otázku eh, biologického organického zemědělství. Pokud bychom tam dodali tato témata, tak si myslím, že se nám trošku ztratí z očí to hlavní zacílení. Proto bych chtěla vyzvat všechny kolegy, aby se snažili držet to hlavního tématu. Takže kieruje poděkování. Takže já chci poděkovat oběma spoluspravodajkám. Děkuji vám za diskuzi. E, také nezapomínejme na všechny ty věci, které už jsme dosáhli v této oblasti, že máme rovnost, že už e, tady máme pouze zbytky e, určité diskriminace, se kterou musíme ještě něco udělat. A to, že vlastně muži v této oblasti byli dominantní, vyplývá z charakteru té profese, protože většinou se jedná o fyzicky náročnější práce. A že vlastně eh, ženy spíše pracují v té oblasti služeb, eh, v takových těch doplňkových eh, službách a tak dále a vyplývá to vlastně toto rozdělení práce z historického vývoje, z historického kontextu. Ale samozřejmě eh, situace se změnila. Já si vzpomínám, jak to vypadalo s prací vlastní matky před 40-50 lety. Ale znamená to pro mě, že na té situaci musíme ještě dále pracovat, snažit se ji zlepšit a zasazovat se o rovnost, pokud jde o přístup k vzdělávání a tak dále. Chci připomenout, že do 14. listopadu můžete eh, podávat pozměňovací návrhy. Možná v únoru už dojde k hlasování. Každopádně děkuji za to, že jste nás sem pozvali Děkuji za diskuzi. Myslím si, že to bylo úspěšné společné zasedání. Děkuji.